byl umožněn jednotný status, evropský status združení eh, a eh, nadacím, které se týkají zdravotních pojišťoven. Děkuji vám a budeme eh, pokračovat nyní hlasováním. Ze všeho nejdříve budeme hlasovat o zákon, které se týkají mediálního zákona než budeme hlasovat ohledně tohoto usnesení, které se dotýká maďarského mediálního zákona, bych rád obrátil vaši pozornost na poslední vývoj, na celou situaci a navrhl bych jednu záležitost. Před čtyřmi dny přijal maďarský mm, parlament všechny úpravy, které po nich požadovala Evropská komise protože bohužel teda tam došlo k negativnímu hlasování ze strany socialistů a zelených, to znamená, že to neprošlo paní komisařka, tam byla přítomná tomuto hlasování, tvrdila, že tato verze už je konformní i s chartou pro základní práva, i s našimi právy. Ovšem eh, na eh, usnesení, které eh, je dnes předkládáno, to ignoruje. V podstatě je to stejný text, jak byl text, který jsme měli před třemi týdny. Vůbec se tam nehovoří o hlasování v maďarském parlamentu. Proto bych rád položil následující otázku, zda tento parlament žije v realitě nebo pouze v nějakém váku, zda mm, je to proti, zaměřeno proti Evropské komisi nebo proti vládě maďarské nebo komisi, která v podstatě vůbec nemůže nějakým způsobem měnit tento zákon. Je demande à partir proto bych chtěl, aby liberálové a jejich předseda důvěřovali eh, komisařce. Ptám se, zda je tomu tak, či ne. My, EPP, se domníváme, že náš parlament ztratí kredibilitu, pokud přijmeme text, který nekoresponduje s realitou bude to pouze nějaký, zda to bude pouze nějaké divadlo, kde se budou vyřizovat účty mezinárodními parlamenty. E Za těchto podmínek EPP stahuje svůj text usnesení a žádá ostatní skupiny, aby postupovaly podobně, protože jde o důvěryhodnost Evropského parlamentu. Děkuji vám. Eh, proszę Państwa. Dámy a pánové. Eh, propozycja jest eh, tento návrh byl předložen a to velmi jasně. A já to chápu tak, že EPP stahuje svoje usnesení, takže to jen jedno eh, usnesení eh, z jiných politických skupin, takže se obracím nyní na představitele jiných skupin, aby předložili svůj názor. Pane Svobodo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, vážení kolegové. Pan Dol hovoří o realitě. Je pravda, že maďarský parlament, maďarská vláda změnil tento zákon, což je dobře. Co se týče rozpravy, kterou chcete vést, bylo všechno v pořádku od začátku, ale potom najednou jste došli k závěru, že se to také musí změnit. Ale realita je taková, kolegové, a tu si můžete také přečíst, Zástupci médií říkají, že tyto změny nejsou dostatečné a zástupci Rady Evropy také říkají, že to není dostatečná změna. To je realita, pane Dole. V naší politické skupině jsme se včera zabývali tímto zákonem a provedenými změnami a podle našeho názoru jak Rada Evropy, tak CF, eh, zástupci médií, říkají, že to je nedostatečné. Buď eh, vyhráte my, nebo dnes vyhráme my. Budeme dále pokračovat v našem boji za svobodu médií. Pokud vy se chcete vzdát tohoto boje, je to vaše rozhodnutí. Svoboda médií je něco, co patří k demokracii. Chceme demokracii a svobodu médií a proto chceme dnes hlasovat. A nejsme to pouze my, tady celá řada kolegů z vašich řad, kteří s námi souhlasí, že musíme bojovat za svobodu médií nejen v Maďarsku, ale i všude jinde. Uh, proszę uh, kole... Vážení kolegové, chápu, že čtyři politické skupiny nechtějí stáhnout své usnesení, takže můžeme hned začít hlasovat. Ale zástupci ALDE také chtějí pohovořit, takže prosím, máte slovo. Tím končíme diskusi. Herr Präsident, wir sind hier konkret angesprochen worden. Ähm, lassen Sie mich ganz deutlich sagen, selbstverständlich haben wir Vertrauen. Pane předsedo, já jsem to chtěla říct jasně. My eh, věříme tomu, co říká paní komisařka Cruz, protože vykonala exemplární způsobem svou práci. Chceme poděkovat paní komisařce eh, eh, za lidská práva, protože se řídí také tímto. A teď chci říct druhou věc. Ohledně toho, co říkala kolega Svoboda o realitě a řekl, že změny eh, podle Rady Evropy a podle OBSE nestačí. Eh, předseda vlády Maďarska řekl, že se jedná o změny v tom smyslu, že je třeba chránit novinářské zdroje a také kompetence novinářů. Je zapotřebí eh, dalších eh, rozhovorů. My jako ALDE nestahujeme návrh, ale chceme hlasovat. Přechodíme do rozpatření projektu rezolucí čtyřech grup politických. Budeme tedy hlasovat o usnesení čtyř politických skupin a budeme hlasovat, kdo je pro, proti. Budeme to kontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Dámy a pánové, toto usnesení bylo přijato. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sześcioma... Na pořadu jednání dále máme návrhy usnesení o zemích jižního sousedství, zejména Líbie. Pan Gome žádá o slovo, prosím. Děkuji za slovo. Je zde ještě jedna záležitost, která není v usnesení zmíněna. je to nová skutečnost, proto bych chtěla, aby mě parlament podpořil tím, že vyjádříme naše pohoršení a zároveň veliké obavy z naší strany. O čem hovořím? Hovořím zde o tom, k čemu došlo eh, na proti, proti novinářům BBC, kteří byli zadrženi a mučeni, dokonce ta jim bylo vyhrožováno smrtí. Samozřejmě, že byly by mnoho jiných um, vězňů, kteří tam trpí za nelidských podmínek. Novináři v Libii nemohou provádět svou práci, svou profesi, toto je velice zásadní aspekt a Evropský parlament by měl na to poukázat. Měli bychom vyslat velice jasný signál i radě ohledně našeho pohoršení celé záležitosti. Děkuji. Nyní bych se obrátil na paní Gomeš. Máte nějaký pozměňovací návrh? Protože musíme odhlasovat nějaký konkrétní text, nejen všeobecné prohlášení, které jste právě učinila. Pane předsedo, Vážený pane předsedo, a liberálové by to měli předložit ústním pozměňovacím návrhem. Pokud ovšem nepředložili tento návrh, my jsme o tom, jak jsme o tom hovořili, tak samozřejmě mohou přijít s konkrétním návrhem. Pani, pan Kamínský se zgłosil. Děkujeme, tomu jsme porozuměli. Pan Kaminský, ještě procedurální poznámka. Vážený pane předsedo. S veškerým respektem vůči vám bych rád řekl, že zde bylo řečeno, že teda byla přijata tato deklarace, ovšem na obrazovce jsem neviděl výsledky a myslím si, že bychom skutečně měli vidět jasná čísla, kdo hlasoval, kolik lidí hlasovalo, kdo, kolik lidí hlasovalo pro, kolik proti a tak dále. Podaje Państwu wynik. 306. Dávám výsledek hlasování. 316 lidí hlasovalo pro, 264 eh, proti a 33 poslanců se zdrželo hlasování. Děkuji. Pan Soje, bardzo proszę. Chairman, Pane předsedo, chtěl bych připomenout kolegům, že tady máme dvojí metr, který uplatňujeme. V případě maďarského mediálního zákona došlo k vývoji v pondělí a tento vývoj není zohledněn v našem usnesení. A nyní se snažíme naopak eh, uvést něco, k čemu došlo včera. To jsou úplně eh, dvo, nepří, eh, podmínky, které nemůžeme přijmout. Chciałem Państwa prosić Vážení kolegové, žádám vás, abychom pokračovali v hlasování. Budeme tedy hlasovat o usnesení, eh, které bylo připraveno pěti politickými skupinami, týká se to Libie. Chtěl bych vás informovat, že hlasujeme v konkrétním pořadí. Máme odstavec 10 a jedná se o jméno, Jmenovité hlasování. Prosím. Hlasování. Zamyka... Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Dále ALDE předkládá ústní pozměvací návrh odstavce 11. Pan Forhofstadt, prosím. Dělám to jménem ALDE, ale také jménem většiny koordinátorů, protože včera po rozpravě jsme měli všeobecný pocit, že je zapotřebí posílit odstavec 11. Posílit odstavec 11 a ústní pozměňovací návrh, který předkládám, je následující. Žádá vytvoření vztahu, aby, vytvo- aby byla vytvořena přechodná rada a abychom zahájili proces, aby to bylo oficiálně a dále zbytek textu. Čili to je ústní pozměňovací návrh jménem sedmi eh, předsedů eh, skupin a koordinátorů. Čili je zapotřebí, abyste přečetl celý pozměňovací návrh. Ano, žádá vysokou eh, představitelku, aby vytvořila vztah s přechodnou radou a aby byl zahájen proces, aby tato rada byla oficiální. To znamená, že chceme zahájit proces směrem demokracie a zajistit účast eh, širokého spektra zástupců libyské společnosti v rámci tohoto postupu a podpořit to v osvobozených územích, aby běžní občané eh, získali humanitární pomoc, včetně lékařské pomoci. Hlasovat. Ano, budeme tedy hlasovat a musím vás požádat, zde je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Není tomu tak, čili budeme hlasovat. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Přijato. Odstavec 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se hlasování? Přijato. Nyní hlasujeme o celém usnesení. Jmenovité hlasování zahajuji elektronické hlasování. Jste hlasovali? Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijali jsme toto usnesení. Chcete, abych uvedl konkrétní čísla? Myslíme že to není zapotřebí, protože máme valnou většinu. 584 poslanců hlasovalo pro a 18 proti, čili velká většina hlasovala pro toto usnesení. Nyní zpráva pana Beldera, přístup Evropské unie k Iránu. Návrh usnesení, pozměňovací návrh číslo 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Nyní usnesení výboru odstavec 2. Máme od... dílčí hlasování, první část, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, přijato, druhá část, kdo je proti, kdo se zdržel hlasování, přijato. Pan Belder chciałby przedstawić poprawkę. Pane Belder chce předložit ústní pozměvací návrh po odstavci 6. Prosím. Dank u wel, meneer de voorzitter. Op eh, initiatief van de politieke groep van de Socialisten en Democraten en ook met... Děkuji. Na základě iniciativy eh, skupiny socialistů demokratů se schválením dalších politických skupin navrhuji tento ústní pozměňovací návrh po eh, odstavci 6 silně odsuzuje ilegální zadržování vůdce iránské opozice eh, Mira Hosejna Musaviho a Mahdi Karubiho společně s jejich manželkami. Bezpečnostní iránské síly je zadržují a žádáme bezpodmínečné a okamžité propuštění. Zdůrazňujeme, že zadržení bylo při porušení iránského práva Eh, odsuzujeme postoj iránské vlády proti opozici, eh, když eh, tato opozice vykonává svá legitimní práva na protest a prohlašuje solidaritu s iránským lidem, který touží po svobodě. Lituje pokrytectví iránské vlády, která využívá nadbytečnou sílu, zastrašování a svévolné uvězňování mírových demonstrantů, kteří jsou solidární s egyptským národem. Děkujeme. A než budeme hlasovat, chce někdo vystoupit proti tomuto ústnímu návrhu? Hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 37. Dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 39. Pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 40. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Trojka pro, proti, Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 281 pro, 315 proti. 33, dvě části. První část. Druhá část. Kdo je proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Jednička. Kdo je pro? Proti. Přijato. V pořádku, ověříme to. Ověříme hlasování u pozměňovacího návrhu 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato.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 Paní Ibrisagek by chtěla vystoupit s ústním pozměňovacím návrhem. Děkuji za slovo. Mám zde návrh. Ústní, ústní návrh. Jde pouze o slovo a já to, vyči, já to budu číst v angličtině, to bychom vyškrtli. I když došlo k prohloubení vztahu mezi Iránem a Tureckem. Poté by nasledovalo slovo A, které bude vyškrtnuto, zatímco Irán využívá státní i nestátní um, různé, um, různé podpory v Syrii, Hezbolách a Hamas a například i muslimské bratrství, které existuje a funguje v daném regionu. My jsme chtěli jenom vyškrtnout slovo a protože vztah mezi Iránem a Tureckem by, měl, by neměl být propojen eh, mezi vztahem mezi Iránem a Hezbaláchem. Ještě někdo, kdo, by, kdo je proti tomuto návrhu? Není-li tomu tak, můžeme hlasovat. Takže Enko, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení O pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní celé usnesení po změněné formě, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Dalším bodem na našem programu je šest návrhů usnesení ohledně 16. zasedání Rady pro lidská práva. Paní Hautala by ráda vystoupila. Prosím. Eh, Pane předsedo, chtěla jsem udělat sdělení, které se týká lidských práv. Je to dobrá zpráva. Několik kandidátů, například syrský aktivista, kterému 80 let, byl před dvěma dny propuštěn. Já si myslím, že to je skvělá zpráva a je to dobrý příklad, že Evropský parlament skutečně může posílit lidská práva. Eh, tento syrský aktivista eh, je plný síly a nyní opět může pomáhat dalším vězněným politickým vězňům v Syrii. Děkuji paní za ten vypověď, na pevno všech. Děkujeme, děkujeme za tuto velice důležitou informaci, která nás opravdu potěšila, říká pan předseda a nyní se dostáváme k těmto společným návrhům usnesení. Šestka. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Dvojka. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky, říká pan předseda. Zahájí hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Osmička. Po jménech. Zač- zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Deve- devatenáctka. Udělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Trojka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 39. Oddělené hlasování. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Přijato. A nyní usnesení v pozměněné formě. Procedurální poznámka, prosím. Jenom jsem vám chtěl říci, že jsme hlasovali o osmičce, původní text. V našem překladu se hovořilo o 19 ve francouzštině, čili poté došlo k určitému nedorozumění u hlasování. Eh, no, spravdíme to. To ověříme, říká pan předseda. Děkujeme za tuto informaci. A nyní ještě jednou teda o celém usnesení, kdo je pro. Proti zdrželi se. Společné usnesení bylo schváleno a to velikou většinou. Pan Landsbergis, máte slovo. Děkuji bardzo. To je konec hlasování. Děkuji paní. Končíme hlasování, říká pan předseda. Děkuji vám. Yeah. Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Before we move to the explanation... No, přejdeme k vysvětlování hlasování, mám tu žádost paní Hall k písemnému prohlášení, o kterém chce promluvit. Děkuji vám, paní předsedající. Prostě bych ráda využila příležitosti k tomu, abych opětovně poděkoval čtyřstovkám kolegům z Evropského parlamentu, kteří podepsali písemné prohlášení 81. Také bych ráda poděkovala našim zaměstnancům za tvrdou práci, kterou odvedli a službám, které se zabývají písemnými deklaracemi. Ale především chci poděkovat těm, kdo vedli kampaň díky jejich úsilí toto vše bylo možné uskutečnit. Jsem hrdá na to, že jsem poslankyní parlamentu, ve kterém je možné, aby běžný občan mohl dát zaznít svému hlasu a kdy poslanci naslouchají a nechají se přesvědčit. Toto je demokracie, jak má vypadat a ukazuje to, že Evropský parlament není odtažen od svých eh, občanů, od spoluobčanů. The... Děkuji mnohokrát a nyní se dostáváme ke vysvětlování hlasování. Nejdříve hlasování o mediálním zákoně v Maďarsku. Slovo má paní Beňová.